A další sdělení. E, příslušné francouzské orgány mi sdělili, e, že došlo k volbě paní Christine Rebo Dallon Bonnefoy, e, která nahrazuje kolegu Desira a to s účinností 9. Eh, duben 2014 v souladu s článkem 7 odstavec 1 eh, příslušného předpisu o volbě členů Evropského parlamentu eh, přímým hlasováním a podle článku 4 odstavec 1 a 4 vnitřního řádu parlamentu bereme na vědomí volbu paní Revo s tím, že datum, účinnost, datum účinnosti je 9. duben 2014. Tímto vítám novou kolegyně a připomínám, že v souladu s článkem 3 odstavec 2 jednacího vnitřního řádu, dokud nebudou prověřeny její pověřovací listiny, takže e, v případě očekávání případných námitek, tak paní Revo bude zasedat e, jako plnohodnotná členka parlamentu v příslušných orgánech, poněvadž předtím podepsala prohlášení o tom, že nezastává žádnou neslučitelnou funkci, tedy neslučitelnou s poslankyní Evropského parlamentu. A Nyní začneme s rozpravou, a to prvním bodem našeho programu, eh, což je společná rozprava, eh, která se týká eh, bankovní unie, zpráva Hockmark, rámec pro ozdravné postupy a